vždy během takovýchto jednání komise bude parlament pravidelně informovat, eh, jakmile dojde k nějakému vývoji. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám, pane komisaři. De eh, Do konce debaty bylo, byly předloženy dva návrhy. Jeden návrh eh, výboru INTA a jeden návrh frakce zelených. Tím je tedy rozprava ukončena, hlasovat se bude zítra v 11 hodin 30 minut. Dámy a pánové, podle článku 62 části 4 jednacího řádu vám eh, sděluji, eh, že k ujednáním, která měla být přijata v hlasování, nebyly předloženy žádné připomínky a tímto jsou tyto body schváleny. Jako další na pořadu jednání máme bod k obchodním vztahu mezi EU a Tchajvanem. Zaprvé dostane slovo autor, kolega Kaspary, máte pět minut. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, bilaterální obchodní objem v roce 2011 byl víc než 40 miliard euro a také v minulém roce se obchodní vztahy dále zintenzivnily. A v současné době existuje situace, že my jako EU jsme kolem e, Tajvanu velice aktivní v obchodních vztazích. Již několik měsíců je v v platnosti e, dohoda mezi EU a Jižní Koreou. Také jsme začali jednat e, o vztahu a dohodě mezi EU a Japonskem. Máme také obchodní vztahy s Čínou, o kterých jsme právě hovořili a chceme tyto vztahy dále zintenzivnit. Existuje situace, že v azijské oblasti dále jednáme s mnohými dalšími zeměmi. Ovšem na druhé straně se zatím nenašla možnost, jak zintenzivnit změnit obchodní vztahy s Tajvanem. A nyní nemá smysl, jestliže bychom s Tajvanem chtěli hovořit například o dohodě volného obchodu, ale my bychom měli také přemýšlet o tom, jak dále budeme rozvíjet naše obchodní vztahy s Tajvanem a jak bychom zabránili, aby Tajvan v tomto okolí, v tomto prostředí, kde je celá řada eh, v zemí v bezprostředním okolí, eh, kde jsou tedy činné stejné výrobní sektory, takže eh, jde o to, že Evropská unie a in, evropští investoři patří mej, k nejintenzivnějším a k nejefektivnějším exportérům a uh, také subjektům na Tajvanu. A my bychom proto měli tyto obchodní vztahy s Tajvanem zintenzivnit. A proto se ptáme nyní Evropské komise, jak hodnotí tyto obchodní vztahy s Tajvanem a jak se domnívá Evropská komise, že bychom mohli obchodní vztahy s Tajvanem zlepšit. Vzhledem ke stávající situaci také proto, že začíná se jednat s Čínou a jak můžeme také zabezpečit, aby Tajvan v tomto trojuhelníku tak říkajíc nepadl nebo nezanikl. A právě proto jsem rád, že dnes můžeme právě o tomto tématu hovořit a e, jsem rád, že o tomto hovoříme právě po debatě o e, vztazích s Čínou, protože se domnívám, že tyto vztahy patří dohromady. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego Kaspary. A nyní dávám slovo za komisi panu, panu komisaři de Guchtovi. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, pane Kaspary, tření poslanci a poslankyně. Před dvěma lety komise zareagovala na ústní dotaz ke vztahu mezi EU a Čínou. A z toho, co bylo tehdy řečeno, hodně platí dodnes. Samozřejmě Tajvan poklesl z 15. místa v roce 2011 na 23. místo, pokud jde o tedy intenzitu eh, obchodu, ale stále eh, Evropská unie je velkým investorem na Tajvanu. Pokud se podíváte na čísla z posledních let, tak obchodní vztah je i na vzestupu podobně jako vztah mezi Tajvanem a Spojenými státy a Tajvanem a Japonskem. Navzdory poklesu Eh, v důsledku finanční krize od roku 2008. Evropská unie a Tajvan už má ucelený dialog, setkávají se úředníci na vysoké úrovni minimálně jednou za rok, často je častěji. Jednání zahrnují mnoho otázek, včetně fitosanitárních, sanitárních otázek, technických otázek, práva duševního vlastnictví, zeměpisná označení, veřejné zakázky, komunikační technologie a farmaceutické otázky. Náš dialog se zaměřuje zejména na netarifní bariéry, což je klíčový aspekt jakéhokoliv dnešního obchodního vztahu a má to přínosy pro obě strany. Máme různá řešení otázek, které by jinak představovaly bariéry a to pomáhá vytvářet stabilní, zdravé prostředí, které respektuje duševní vlastnictví a které podporuje lepší investiční a obchodní toky. A naše komise se aktivně podílí na obchodu s Čínou, také s Jižní Koreou, s Singapurem, Indonésií, Větnamem, Malajzí a s Japonskem. Kromě toho se chystáme k zahájení jednání s kontinentální Čínou, konec konců o tom jsme se teď bavili. Musíme se zaměřit na naší stávající obchodní agendu a později nastane doba, dalších eh, posílení nebo upgradeu našich eh, vztahů s Tajvanem. Investiční dohody, plný tržní přístup, to jsou věci, které budeme řešit v brzké době. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkujeme vám, pane komisaře. A nyní řečníci jménem frakcí. Jako první kolega Šťastný máte dvě minuty. Thank you, chairman, commissioner. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Schválení usnesení o zahájení obchodních vztahů s Tchajvanem je krok správným směrem e, k posílení vztahů EU-Tajvan jak kulturně, tak hospodářsky vzato. Za poslední dvě desetiletí se bilaterální obchod mezi EU a Tajvanem z 12 násobil. Celkový obchod je na úrovni 40 miliard, to už tady v roce 2011, ale i při tomto růstu je obchod mezi EU a Tchajvanem stále pod svým potenciálem. Tchajvan je naprosto solidní demokracie, je to rostoucí hospodářství, které může Evropské unii lecos nabídnout. Před několika lety, kdy jsem na výboru INTA hovořil o silnějších obchodních vztazích, tak abychom tyto výhody mohli náležitě využívat, byla reakce komise tato. Nechceme být první. Takže to sdělení bylo naprosto jasné. Evropská unie nechtěla provokovat Čínu a chtěla nejprve počkat na reakce Číny na tchajvanské dohody o volném obchodu s jinými státy. A teď Čína, Jižní Korea, USA, Singapur a Nový Zéland buď jednají, a nebo už vyjednali eh, dohody o volných investicích a dohody o volném obchodu s Tchajvanem, a tím pádem se ptám, může si Evropa dovolit zůstat pozadu? Odpověď na tuto otázku by měla být jasná. Ku prospěchu občanů na obou stranách je potřeba zahájit jednání o silnějších a hlubších um, investičních dohodách a obchodních dohodách mezi EU a Tchajvanem. A to čím dřív, tím líp. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane Šťastný. Jako další kolega Moreira máte jednu minutu. Obrigado, prezident. Děkuji vám, pane předsedo. Obchodní vztahy mezi Evropskou unii a Tajvanem jsou pod úrovní svého potenciálu. A to i přesto, že náš bilaterální obchod se, jak bylo řečeno, z 12 násobil v uplynulých letech. Takže tak i navzdory tomu existuje pořád ještě prostor pro další zlepšení. A e, usnesení výboru INTA zdůrazňuje zejména možnost dojednání investiční dohody. Evropská unie by měla jednat. A to nejenom s Čínou, ale i s Tajvanem. Při zohlednění všech potřebných požadavků. Evropská unie má kompetenci v oblasti investičních dohod. Já chápu, že liberalizace přístupu musí být oboustraná, abychom ochránili investory. Ale pokud se podíváte na priority stanovené v roce 2010 ve sdělení Komise o zahraničních investicích, neexistuje žádný důvod, proč by měl eh, Tajvan být vyloučen z agendy komise. Děkujeme vám, pane Moreiro. Jako další kolega Kazak máte dvě minuty. Děkuji. Eh, Vážený pane komisaři, nechci opakovat všechna čísla a statistiky, která charakterizují náš tak s Tajvanem. Je však jasné, že pokulháváme za maximálním potenciálem našich vztahů. Potřebujeme tyto vztahy prohloubit, musíme stavět na dobrých vztazích, které mezi oběma partnery již existují. Další rozvoj průmyslu a e, informačních technologií a čistých energií to všechno bude představovat příležitost pro nová pracovní místa. Jsou to sektory s vysokou přidanou hodnotou, které jsou hnací silou růstu obou partnerů. Konstruktivní přístup Tajvanu jako podpis 31 bilaterálních dohod, včetně dohody s Japonskem a s Čínou, to všechno je důkazem toho, že Tajván je připraven uzavřít eh, dohody i s dalšími partnery Dohody, které vycházejí z, se systému VTO, mě vedou přesvědčení, že budoucí dohoda mezi EU a Tajvanem by zvýšila vývoz Evropské unie až o 12 miliard eur ročně. Takže já skutečně nabádám, vyzývám komisi, aby nalezla základ pro dojednání bilaterální dohody. Komise by neměla eh, podceňovat budoucí přínosy takové dohody. Tajvan by neměl zaostávat ve vztazích za Čínou. Konec konců dohoda by vyslala i poselství, že Evropská unie podporuje demokracii a pluralismus. Děkuji vám, pane kolego Kazaku, a nyní paní kolegyně Keller, jedna půl minuty. Děkuji. My zelení nejsme pro tuto naléhavou situaci, protože evropské podniky již investují na Tajvanu. Dokonce evropské investice jsou na Tajvanu na prvním místě. Obě dvě ekonomiky jsou dobře integrovány. My se domníváme, že není třeba jednat překotně. Také se často říká, že generální ředitelství má stanovit priority, ale my také vyjednáváme s USA, Kanadou, s Indií a s dalšími zeměmi. My jako parlament se dostáváme do složité situace, protože eh, těžko dokážeme všechna jednání analyzovat. A my také chceme sledovat tyto dohody po jejich uzavření. My zelení jsme toho názoru, že je dobré nezapomínat na obchodní vztahy s Tajvanem, zvlášť když se vyjednává obchodní dohoda s Čínou. Takže EU opravdu dělá dobře, jestliže podporuje Tajvan a pro nás je důležité, aby bilaterální vztahy také v jiných, například sociálních oblastech, byly podpořeny nejenom v oblasti obchodu. To znamená, jestliže chceme skutečně komplexní dialog, tak by se neměl skládat pouze z obchodních otázek. Děkuji vám a nyní pan kolega Tenok. Bohužel není zapnutý mikrofon. Mikrofon. Pane předsedo, já jako předseda skupiny přátelství EU Tajvan stále se obracím na EU, aby EU podpořila dynamiku na Tajvanu a tak, aby také byla rozvinuta a podpořena obchodní dohoda s Tajvanem. Neboť Tajvan opravdu dosáhl hospodářského zákra zázraku ve 20. století. Nyní je to skutečně moderní ekonomika, která vyrábí hodně přístrojů, které využíváte doma. A také se tam například například vyrábí takové produkty, které konkurují nejlepším našim výrobkům. Takže je důležité, abychom měli obchodní dohodu s Tajvanem, protože ta bude prospěšná pro všechny. Tajvan je sedmým obchodním partnerem EU v Asii a e, poměrně malá populace na Tajvanu tak také e, musí být podpořena. A zde můžeme říci, že Čína je obrovskou republikou a obchodní výměna s Čínou je pouze jedenáctkrát větší. A my musíme také podpořit e, pana prezidenta z Tajvanu, který se opravdu snaží o rozvojnutí obchodních vztahů v Asii. E, Tajvan uzavřel dohodu o, o volném obchodu s Novým Zélandem Zélandem. EU také musí sledovat podporu tajvanské demokracie. My jako Evropský parlament podporujeme úsilí Tajvanu e, na zapojení do například mezinárodních organizací, jako je VTU VTO. A Tajvan je také důležitý ekonomický partner. Děkuji, pane kolego, a nyní dovolíte otázku od pana kolegy Šolce? Ano, umožníte otázku pana kolegy Šolce? Děkuji vám, pane předsedo. Pane kolego Tenoku, mám otázku jak nahlížíte na politiku EU vůči jedné Číně. Tady jde o to, že tajvanské hospodářství a také podnikatele na Tajvanu si od 90. Eh, let zabezpečili eh, také velký podíl na čínském obchodě. A právě proto Foxconn například je také tajvanský podnik a tam jsou velice špatné pracovní podmínky. Jak na to nahlížíte? Vy jste mě pravděpodobně neposlouchal a já jsem také hovořil o Novém Zélandu a Nový Zéland e, uznává vlastně jenom jednu Čínu, ale přesto byla uzavřena také s Tajvanem dohoda o volné zóně. A e, některé země země neuznávají Tajvan jako nezávislou zemi. My víme, že Tajvan je demokracie, sdílí naše hodnoty a také eh, nadále je třeba s touto zemí obchodovat. Děkuji vám, pane Tenoku. Jako další kolega Belder máte jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Jako eh, holanděn si uvědomuji historická pojítka, která máme s Tajvanem naše vztahy do až do 17. století, do roku 1624 přesněji řečeno. Takže e, žádost o silnější vztahy s Tajvanem není nic, co už by bylo předem dohodnuto. Před dvěma lety, a komise na to odkázala, v této místnosti probíhala debata o vztazích s Tajvanem. S Tajvanem. A z tohoto místa, kde teď sedím, jsem žádal o zlepšení vztahu nebo o proaktivní aktivitu, o její posílení. Nicméně, Dva roky uběhly a musíme konstatovat, že se nestalo nic. Eh, fakt, že zde existuje určitá hospodářská výhoda z velikosti, je zcela eh, mimo, mimo eh, jakékoliv uvažování a v podstatě lze říci, že posílení a prohloubení vztahu EU a Tchajvanu by prospělo oběma stranám. Děkuji vám, pane Beldre, a nakonec pan kolega Golniš a tím uzavřeme kolečko řečníků za frakce, prosím. Eh, Drazí, drahý kolego Beldere, naši portugalští kolegové vám řeknou něco o vztazích eh, s Tajvanem, ale to není dnešní téma. Já chci říct jednu věc. V roce 1949 Tajvan unikl komunismu a pak díky své populaci, díky disciplíně, své kultuře, tradičním hodnotám, které jsou nadále rozvíjeny, eh, byl tedy svědkem naprosto ústehodného vývoje, který, ke kterému do, došlo, by došlo i v Číně, kdyby tam nebyl maoismus. A tento rozvoj ekonomiky tedy vedl k tomu, že konkurence s Tajvanem, který je určitou protiváhou tedy mezinárodních vztahů, může být, není založena na eh, sociálním dumpingu, jako s některými jinými zeměmi, včetně té takzvané socialistické země eh, s kapitalistickým režimem. Takže já nechci vždy hájit volný obchod, ale pokud se máme rozhodnout mezi oficiálním vztahem s Tajvanem, tak je to jasné, skončit to pokrytectví kde bychom eh, samozřejmě jednou může dojít ke sjednocení a měli, můžeme mít Čínu, která bude svobodná, ale do té doby bychom měli podpořit kandidaturu Tajvanu do různých vedlejších orgánů OSN, neboť tam má své místo. Děkuji. Pane Golniš, a teď dostanou slovo další řečníci. Na dvě minuty paní Andrikěne. Tajvan je velmi robustní ekonomikou s pevnými základy a evropské společnosti se uh, účastní všech možných sektorů ekonomiky. Mnoho společností založilo společné podniky s tajvanskými podniky, investovalo se eh, přes 30 miliard USD v Tajvanu. Evropská unie dokonce předčila Spojené státy a Japonsko v investicích. A většina malých a středních podniků z Evropy, které fungují na Tajvanu, fungují zároveň v Číně. Mnoho z těchto provozů jsou regionálně integrované na vzájmu zvýšení účinnosti. A nyní se obrátím k některým političtějším aspektům. Všichni dobře víme, jak komplikovaná je mezinárodní situace Tajvanu. To ovlivňuje jeho obchodní vztahy. Je to demokratická mírumilovná země a proto by měla být eh, součástí stále více globalizovaného a propojeného světa. Předběžnou podmínkou této integrace je ECFA, je to ramcová dohoda mezi Čínou a Tajvanem. A samotné uzavření této dohody znamená, že Čína de facto uznává roli Tajvanu, jeho význam z hlediska vlastního rozvoje. A tudíž závěrem chci říci toho, že eh, ekonomický argument pro uzavření dohody s Tajvanem je jasný. Kromě toho, ECFA a EU Korea a dohoda mezi EU a Singapurem naznačují, že na, dozrál Eh, dozrál čas k uzavření dohody s Tajvanem. Evropská unie by měla prospěch z takové dohody nejenom protože by se znásobil eh, dvoustranný obchod, ale i trojstranný obchod mezi Evropskou unii, Tajvanem a Čínou. Děkuji. A nyní pan Kocelino. O Japonsku a Jižní Koreji diskutujeme nyní o Tajvanu a také o Číně. Musíme se rozhodnout. Musíme zahájit jednání s Tajvanem, neboť obchodní objemy v poslední době stouply, i když potenciál zatím ještě není vyčerpán. Naše podniky se již delší dobu snaží a pokouší se o navázání obchodních vztahů, ale chybí zde institucionální rámec. A také v této souvislosti je důležité vynakládat tlak a také vytvořit dohodu o investicích. Já se domnívám, že je také možné podpořit eh, politiku růstu a zaměstnanosti tímto způsobem v Evropě. A pokud se týče demokracie a také ekonomiky, tak je Tajvan skvělou zemí, která si zaslouží naší pozornost. A proto by nyní Evropská komise měla tuto dohodu podpořit. Pan kolega Rinaldi. Děkuji. Tajvan je eh, hospodářským motorem a eh, máme již bilaterální dohoda, dohody s mnoha zeměmi. Stejně taky s eh, Čínskou lidovou republikou, republikou, ale Tajvan je zároveň demokratickou zemí, to znamená, že hovoříme s ním jedním jazykem. Je to pluralistická země, založena na právech jednotlivce. To znamená, že pokud budeme mít bilaterální dohodu s Čínou, nemůžeme si dovolit neuzavřít takovou dohodu i s Taipei. A k tomu je mnoho důvodů. Jednak, když se podíváte na náš obchod, máme kvalitní výrobky a Tajván má tedy má značný potenciál, pokud jde o technologické produkty. Kromě toho potřebujeme zajistit, abychom eh, nezvyšovali, nenavyšovali pouze obchod eh, s Čínou. Tajvan sice není uznávaný Evropskou unii, ale přitom existuje a funguje jako stát. A vytváření překážek přístupu a překážek mm, mezinárodním eh, aspiracím Tajvanu to nedává smysl, vzhledem k tomu, jaká je realita. Teď tedy z hlediska tržního. Děkuji. A nyní pan Klajs. Já děkuji. Eh, děkuji, děkuji pane, paní předsedkyně. Obchodní dohoda mezi EU a Tajvanem má obrovský význam, neboť obchodní výměna mezi EU a Tajvanem se v v posledních 20 letech spektakulárně vyvinula. A já opravdu uznávám, že Tajvan je skvělá země, která to však také nemá snadné, protože eh, Čína postupuje proti Tajvanu. Ovšem na druhé straně ve srovnání s Čínou je Tajvan demokracií a to musíme stále zdůrazňovat. Jestliže se Čína rozhodne uzavřít s Tajvanem dohodu, pak by měla také EU zahájit eh, jednání o této dohodě. To by bylo prospěšné pro obě dva partnery, protože Tajvan by se tímto způsobem dostal eh, z diplomatické situace a byla, byl by to jasný signál pro komunistickou Čínu. A pro EU by to mělo výhodu lepšího vstupu na tajvanský trh a také by to sloužilo k další a lepší ochraně duševního vlastnictví EU. Tajvanské orgány již udělali v této oblasti hodně opatření, ale zbývá zde ještě hodně práce. Děkuji vám a nyní pan kolega Lízek. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové. Ti, kteří ti z vás, kteří zde v sále jsou, tak mnozí navštívili Tajvan. I já jsem navštívil Tajvan. My jsme tam viděli, že se jedná především o demokratickou zemi. Já jsem se sešel se zástupci dvou největších politických stran a to všechno je potvrzení faktu, že existuje běžná normální demokracie, normální volby a normální politická konkurence. A to je třeba zdůrazňovat, protože ne ve všech azijských zemích máme co co dočinění s takovými to podmínkami. A já také jsem viděl velice pokrokové technologie, vysoce rozvinuté hospodářství a také mnozí z vás dnes hovořili o vztazích s Čínou a my bychom v této souvislosti měli také zohlednit určité zkušenosti z nedávné minulosti, neboť každý den Desítky letadel z Číny létají na Tajvan a naopak. Létají do Pekingu a do Šangaje, tak mnoho tisíců Čívan, Číňanů návštěvuje Tajvan a tajvanské podniky investují již miliardy amerických dolarů v Lidové republice Číně. A když dnes v Evropě hovoříme o tom, že Čína je největším exportérem na světě, pak musíme také sledovat deset největších exportérů z Číny a prvních sedm podniků jsou tajvanské podniky, které investovaly své technologie a své finanční prostředky v Číně. A to musíme brát v potaz a také EU musí zintenzívnit své vztahy s Tajvanem, protože to jsou oboustranné šance. Děkuji vám, pane Lísku. A nyní paní Maria Gigu. Děkuji. Paní předsedkyně, pane komisaři, pokud jde o prohloubení, prohlubování vztahu s Tajvanem v uplynulých desetiletích, tak s ohledem na to bychom měli pozitivně zareagovat na aspirace této azijské země uzavřít eh, dohodu. Ta by pak eh, umožnila zároveň i podpořit demokratické instituce této zemi spolu jako, stejně jako jiné dohody s jinými zeměmi, jako je třeba s Jižní Koreou. Posílili bychom tak zájemný vztah, který prospívá oběma, zejména z hlediska investic a tržního přístupu. Lepší obchodní vztahy, zejména v oblasti informační a komunikační technologie, by mohly zároveň eh, povzbudit obě naše ekonomiky. A Kromě toho potřebujeme eh, závazné doložky v různých oblasti různých norem, ať už technických, tak i sociálních a jiných. Děkuji, Graham Watson. Na naší poslední rozpravě se hovořilo o naší první samostatné investiční dohodě od Lisabonské smlouvy. Tento okamžik je tedy historický, ale neměli bychom připustit, aby tato historická dohoda zůstala osamocena. Existuje velký prostor e, pro další investice na Tajvanu, který je hned vedle Číny. Obchodujeme spolu mnoho desetiletí a to všechno má dobrý důvod. Tento, tato země je jedním z azijských e, tigrů, je tam otevřený trh, vedeme pravidelné dialogy Ovšem bilaterální eh, objemy obchodu pokulhávají a potenciál je přitom značný. Komise hovořila o podpoře evropských hodnot eh, prostřednictvím trhu s Čínou. A my bychom tudíž mohli ukázat i podporu demokratického Tajvanu. A pokud se rozhodneme, že eh, dojednání dohody s Čínou je způsobem, jak navýšit investice, měli bychom přistupovat úplně stejně eh, k, ke vztahům s, taj, s Tajvanem, včetně možnosti EIB investovat na Tajvanu. Takže já se připojuji k těmto výzvám, aby vznikl paralel, vznikla paralelní dohoda s dohodou s Čínou. Bylo by to win-win pro obě strany, zvýšilo by to právní jistotu a kvalitu i objem investičních toků. Děkuji, pane Vocen. A je tady pro vás modrá karta od kolegy Kazaka. Akceptujete dobrá? Takže kolega Kazak, prosím. Kato Sir Graham Watson. Ano, děkuji. Pan eh, Sir Graham Watson eh, Čínu dobře zná. Sám jste zmínil, jak důležité je upgradeovat náš vztah eh, s Tajvanem v obchodní oblasti. Ale víme, jak citlivá je situace Tajvanu ve vztahu k, ke kontinentální Číně. Jaká myslíte, že by byla reakce Číny v případě, že by se Evropská unie eh, rozhodla uzavřít dohodu s Tajvanu? Neměli bychom se bát reakce Číny? Pane předsedo, pan kolega Tazák se dotkl něčeho, co jistě bude tedy obavou na mysli eh, mnoha vedoucích představitelů, ale musíme být odvážní. Čína nemůže realisticky nebo nemůže žádným způsobem eh, zdůvodnit námitky vůči takovéto dohodě. My se snažíme prosazovat naše hodnoty, to znamená obchodovat se všemi zeměmi, tím, že s demokraciemi sdílíme více, než s těmi, kdo demokracie nejsou. Děkuji, pan Fjellner. Tak... Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Evropa právě odsouhlasila dohodu o volném obchodu se Singapurem a Koreí, a pracujeme i s Čínou, což znamená, že budeme mít levnější zboží pro spotřebitele i na půdě EU. Tchajvan je moderní demokracie. Je to sedmý největší obchodní partner EU, ale s ním přitom žádnou dohodu o volném obchodu nemáme. Nevím proč. Myslím si, že důvodem je strach. Strach eh, z reakcí komunistické strany Číny, protože pro ní, pro Peking, eh, Tajvan neexistuje. Je to v podstatě taková honosnější provincie. A proto je Tajvan jaksi vytlačen z mezinárodní komunity od OSN po Dogiču. A myslím si, že to nemůžeme podporovat. Nový Zéland má s Tajvanem dohody a celá řada dalších států také. A ostatně, pokud chceme se na Tajvan spolehnout a chceme jim důvěřovat, tak oni by e, se s Evropskou unii asi ani neopovážili začít jednat, kdyby si mysleli, že to je riziko ze e, pro jejich vztahy s Čínou. Eh, možná tím tedy situaci Tajvanu zkomplikujeme tím, že uzavřeme dohodu s jejich největší konkurencí. Tajvan se chová stejně jako vlastní konkurence, ale ta konkurence má teď přístup do EU a my eh, v tom Tajvanu bráníme, necháváme je ve tmě a v mraze, abych tak řekl, kvůli tomu velkému diktátoru, který je hned vedle a nechceme tím pádem podpořit tuto malou demokracii. I když třeba proto máme hezké argumenty, eh, to nejdůležitější zde je to morální dilema, které máme. Pro eh, v našem a v jejich záměru si myslím, že je nutné zahájit tato jednání o obchodních dohodách co nejdříve. Největší problém v této oblasti pochází asi ze strany z Číny. Děkuji pan Diaz Demera, děkuji vám, pane, paní předsedkyně že pokud je o vztahy s azijským kontinentem, tak prostřednictvím vyjednávání a uzavírání dohod můžeme dál postupovat. O tom svědčí i dohody s dalšími eh, partnery, jako je například Jižní Korea. Nemůžeme izolovat nějak toto území a odmítnout mu přístup k přínosům obchodu. Ovšem zároveň Evropská unie se musí přizpůsobit mezinárodnímu právu. A tudíž Tajvan eh, musí pokračovat v konstruktivní politice. Eh, konstruktivní politika náš vedla k víc, ve více než 30 eh, uzavření 30 různých dohod s Čínou i v rámci širší spolupráce pacifického regionu. Každopádně podporuji další spolupráci mezi EU a Tajvanem. Děkuji, pane Kutaš. A nyní pan Diaz de Mera. Děkuji. S ohledem na skutečnost, že Tajvan je vlastně osmnáctou největší hospodářskou mocností světa, tak eh, vztahy s Tajvanem jsou významné. Jak už bylo řečeno, zvýšily se 12krát, eh, tedy ten objem obchodu v ale v plynulých eh, letech, ale dohodou bychom mohli tyto vztahy ještě eh, více utvrdit a posílit. Jinak jsou to ekonomické faktory a pak také demokratické standardy Tajvanu, které znamenají, že to je důležitý strategický partner. A já eh, chci navádat komisi k tomu, tady pana komisaře Dechuchta, aby zahájil jednání s Tajvanem o uzavření obchodní dohody. A nyní eh, data, eh, údaje. V roce 2012 se Tajvan stal plnoprávným členem VTO. V roce 2010 jsme v této sněmovně schválili liberalizaci víz. Já jsem eh, sám byl zpravodajem v červnu podepsal Tajvan s Čínskou lidovou republikou dohodu o obchodu, volném obchodu a o duševním vlastnictví a 31 dalších investičních bilaterálních dohod s mnoha různými zeměmi, včetně Japonska. A kromě toho eh, vede také a uzavírá mnohé dohody se Spojenými státy a blíží se uzavření dohody eh, celkové širší hospodářské dohody. A bez diplomatických eh, vztahů, s, i když tedy nemá diplomatický eh, vztah s Novým Zélandem, tak nicméně má eh, s touto zemí těsné ekonomické vztahy. Dále s Panamou, se Salvadorem, Hondurasem, Guatemalou, a Nikaragou s těmi všemi eh, má uzavřeny dohody, tudíž je zásadní, aby komise co nejdřív zahájila jednání směřující ke investiční obchodní dohodě mezi Evropskou unii a Tajvanem. Ano, myslím, že kolega Luhan, který tu však není, takže přistoupíme ke CatchDI a až se pan Luhan dostaví, tak se může přihlásit tady dodatečně. Děkuji. Jako první dostane slovo pan Kelly. Děkuji vám, paní předsedkyně. K tomuto tématu hovořím zde velmi rád. Já myslím, že pan Tenok řekl vlastně už úplně vše. Hovořil o pokroku, kterého Tajvan dosáhl, hovořil o finančním dynamismu, o hospodářském zázraku Tajvanu a řekl, že zlepšení obchodních vztahů dává stoprocentní smysl. A to má pravdu. A myslím si, že i načasování je velmi dobré. Musíme eh, hovořit od Chajvanu zároveň s tím, kdy hovoříme o našich vztazích s Čínou. Eh, tyto dohody se vzájemně nevylučují a je jasné, že je potřeba snažit se zlepšit vztahy s oběma těmito zeměmi, zejména pokud jde o obchod. Je zároveň nutné pamatovat na to, že Tajvan hájí demokratické principy stejně jako my. Tím pádem máme závazek pomoci jim i v tomto boji a proto vítám tuto diskusi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, kolegyně Morvaj. Děkuji, kolegyně, kolegové. Když půjdete na procházku po Budapešti a nebo navštívíte nějaké maďarské město, tak uvidíte smutné věci. Mnoho učitelů žije bez nějaké okázalosti, také mnoho malých podniků, rodinných podniků bylo zavřeno a tím je zničena existence celých rodin. A důvodem bylo to, že neodolali konkurenci, konkurenci ze strany velkých mezinárodních obchodních řetězců. Ale na druhé straně existují malé i větší podniky, které dovážejí hodně produktů z Asie, které však často mají špatnou kvalitu. Malé a střední podniky neobstály v konkurenci a já bych chtěla požádat o následující věc když EU vyjednává o obchodních dohodách a když zde o nich diskutujeme, tak byste měli brát také na zájmy těchto malých a středních podniků. Já vás prosím, abyste se všichni drželi tématu, o kterém právě hovoříme. Pan kolega Kokan, děkuji vám. Se Tajvan je sedmým největším obchodním partnerem Unie v Asii a prohrubování vzájemné spolupráce je tedy v našem zájmu. My chceme tedy podpořit dojednání obchodní dohody mezi EU a Tajvanem a také vztahy mezi Tajvanem a Čínou nám umožňují, abychom rozšířili naše vztahy na celou jihovýchodní Asii. EU by měla více využívat pozici Tajvanu ve výzkumu a ve vývoji tak, abychom zlepšili konkurenceschopnost našeho vlastního průmyslu. Naše zkušenosti na Slovensku ukazují, že Tajvan investuje do sektorů s vysokou přidanou hodnotou. Proto musíme aktivněji jednat o dohodách o ochraně investic a také o dalších obchodních dohodách. Děkuji vám. Děkuji vám, pane, ko... pane kolego. A nyní pan kolega Bronz. Evropská unie má deficit s Tajvanem, ale má přebytek pokud jde o služby. Spojené království má značný deficit s Tajvanem, je to poměr zhruba 3 k 1 a to nadále podkopává britský průmysl. A náš přebytek ve službách se stále zmenšuje. Britské investice na Tajvanu jsou mnohem menší než investice Tajvanu Británie, asi 4 k 1. To znamená, že vlastně se tím financuje eh, konkurence z Tajvanu. Toto země navíc investuje do nízkonákladových ekonomik na Dálném východě, které rovněž konkurují našemu průmyslu. Takže eh, já si myslím, že není chytré chválit eh, obchod s Tajvanem. Není to proto, že to je vůči, je dobré eh, pro Evropskou unii, ale že to podporuje cíle VTO. Já si myslím, že tím eh, nesledujeme evropské cíle, ale globální cíle. Kolega Bruns, děkuji a nyní pan Bilan. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Tajvan vyrazil gotovost negociací dvoustranné umovy. Děkuji, paní předsedkyně. Tajvan je ochoten vyjednávat o bilaterální dohodě, i když tento ostrov není uznáván jako suverénní stát, tak by mělo být v našem eh, zájmu s eh, Tajvanem vyjednávat. A také Tajvan v současné době ozavírá také dohody s Čínou a Eh, tímto způsobem bychom mohli získat přístup čísné, čínskému trhu. A může tato dohoda být také doplňkem k naší dohodě s Pekingem. Také tímto způsobem můžeme podpořit demokratický stát a také právní stát na Tajvanu a proto podporuji prohloubení eh, vztahu eh, s Tajvanem a také podmínky ochrany investic jsou zde velice příznivé, protože Tajvan je vysoce rozvinutou zemí. A děkuji vám a nyní pan komisař. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný, protože naši politiku týkající se Tajvanu už jsem rozvedl v ve svém úvodu k této otázce, k ústnímu odpovězení. Chtěl bych pouze říci toto. Rozhodnutí činíme eh, nezávisle na tom, eh, co si myslíme, že je nejlepší pro Evropskou unii anebo pro evropské občany. My nebudeme pozastavovat jednání s Tajvanem proto, že Čína by byla proti. To je naše svrchované právo. Na druhou stranu eh, máme ještě jiná kritéria, která zvažujeme, a to je například eh, relativní potenciál těchto jednání s Tchajvanem tedy v porovnání s eh, jinými možnostmi. V tuto chvíli, musím říct, jsou naše zdroje vyčerpané a to říkám slušně, ale samozřejmě jsme nezahodili zcela myšlenku jednat o nějaké investiční dohodě, která by obsahovala i ustanovení o přístupu na trh. E, v pravý čas se ji budeme zabývat. Samozřejmě chápu sdělení tohoto parlamentu. E, podpora zde byla téměř jednomyslná pro užší obchodní vztahy s Tchajvanem. A my na to jednoznačně budeme pamatovat, až tuto otázku v komisi znovu otevřeme. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, říká paní předsedkyně. Tím, kolegové, jsme se dostali na konec této rozpravy. Obdrželi jsme návrh usnesení. Hlasovat se bude zítra v 11 hodin 30 minut. Další bod na pořadu jedna.